Dobrý den, milí kolegové. Dobrý den. Pane Fevere, už se zdravíme dnes po čtvrté, po páté už mi zaplatíte kafe. Než začneme, Chtěla jsem pouze, abychom společně Eh, vzpomněli na eh, francouzského prezidenta, pana, eh, pana prezidenta Širaka, který zemřel 26. září. Byl členem výboru pro uh, dopravu 28.4.1979, takže chtěla jsem uh, ho respektovat, zapomenout na něj a já bych vás tedy poprosila, abychom teď eh, povstali a jménem parlamentu na něj eh, zavzpomínali. Je vous remercie, mes chers collègues. Děkuji, milí kolegové. Nebudeme ztrácet čas a podíváme se na pořad jednání. Pokud nemá nikdo námitky, můžeme pořad jednání e, přijmout. Stejně tak zápis předchozí zasedání, pokud není nikdo proti. A chci připomenout, pokud jde, pořád je, pokud je o e, plánování, tak 3. E, prosince vás zveme, všechny z vás, všechny e, členy výboru, i spolupracovníky, asistenty a tak dále, i poslance. Všechny zveme 3. prosince na drink, protože to bude poslední měsíc, kdy se sejdeme tento rok, budeme se moci také Eh, sejít po zasedání, takže jsme uspořádali oficiální drink při příležitosti eh, vánočních svátků. Sejdeme se 3. Eh, prosince 6 hodin po zasedání výboru. Všichni jste pozvaní a za normální okolností by tam měla být také nová komisařka nebo nový komisař, zástupce finského předsednictví a chorvatského předsednictví a také předseda parlamentu. Takže je to oficiální pozvánka a také vám to ještě zašleme e-mailem. Takže prosím, dostavte se, pokud je to možné. A teď půjdeme dále dostáváme se k bodu, který se týká volby. Milí kolegové, teď budeme volit dva nové místopředsedy, prvního a třetího místopředsedu, poté co došlo k demisi pana Danielsona. Neodešel z výboru, ale pouze z tohoto postu. A také se to týká pana Uliriho. Takže nejprve budeme volit, budeme volit eh, jako první prvního místo předsedu a následně potom třetího místo předsedu. Pokud je o prvního místo předsedu, skupina eh, SD mi sdělila, že se hlásí pan Uliry na tento post jako první místo předseda a mě by zajímalo, zda ještě jiné politické skupiny mají nějaké návrhy, respektive jsou tady nějací další kandidáti na tento post? Ne. Takže Skupina e SD trvá na svém, na svém návrhu, na kandidatuře pana Iliryho. Ano. Pane Iliry, kde jste? Souhlasíte? Moment. Já se ptám, eh, jednak zda souhlasíte s tímto návrhem? Pokud se nikdo další nehlásí, ani nikdo nežádal o to, abychom eh, hlasovali tajnou volbou, takže budeme postupovat aklamací, budeme hlasovat aklamací a pane Iliri, vy se dnes stáváte první místo předsedou. Můžete se tady posadit, eh, můžete přijít za námi. A teď přejdeme k další volbě. Pojďte, pojďte za námi. Teď budeme volit třetího místo předsedu. Nežárlete, prosím. Teď budeme eh, tedy volit třetího místo předsedu. Skupina SD mi sdělila, že se na tento post hlásí pan Amerix. Hlásí se na post třetího místopředsedy. Souhlasíte? SD, souhlasíte s tím stále, eh, s tímto svým návrhem? Ano. Máme nějaké další kandidáty z ostatních politických frakcí? Pan Olivie, prosím. Ano, paní předsedkyně, jménem eh, skupiny ID bych chtěl ohlásit, že se hlásí paní eh, Julie Lesante a také bych poprosil o tajné hlasování. Paní Lešantu, hlásíte se opravdu na tento post? Monsieur. Monsieur Amerix. Pane Amerixi, kde jste vy? Neviděla jsem vás, omlouvám se. Opravdu se hlásíte jako kandidát na tento post? Ano, ano, hlásím. Dobře. Takže ujistíme se teď elektronicky, protože se, hla, se žádá o elektronické hlasování, takže budeme hlasovat elektronicky a já chci pouze ověřit, zda všechny podmínky, které jsou vyžadovány, jsou splněny, takže prosím, uh, vložte karty do hlasovacího zařízení, abych eh, ověřila, zda máme kvorum, takže teď hlasujeme, ověřujeme. To je pouze takový test, zjišťujeme, zda máme dostatečný počet eh, poslanců. Můžete hlasovat buď ano nebo ne, to je jedno, pouze kontroluj počet. On est bien, on est d'accord. Très très bien. Výborně. Takže Vzhledem k tomu, že máme přísně nastavené předpisy, musím teď přečíst seznam eh, členů, kteří budou nahrazeni eh, zástupnými zástupci během hlasování. Takže pan Schulz, eh, člen EPP, je na, nahrazuje ho pan Galer. Jste tady, pane Galere, dobře. Dobrý den. Paní Elizabet Kučinská, tu nahrazuje pan Frankovský. Jste tady? Ano, dobrý den. Paní Montero nahrazuje paní Nabokov. Ne, pan, omlouvám se. Pan Nabokov, jste tady? Dobře. Možná, že pane Marinesku, jestli tady nabízí možnost uzavřít spojenectví. Uh, Dále pan Liberský za SD, takže se dívám doleva. Toho nahrazuje paní Grapiny, jste tady, dobře. Za zelené pan Scott Eslir je také nahrazen, nahrazuje ho paní Downing. Dobrý den. Paní Tlimec nahrazuje paní Chilivens. Dobrý den. A paní Fosenberg nahrazuje paní Birkenen. Výborně. A potom ještě pana Melasu nahrazuje pan Ferber. Madame Leila Chebi, bonjour. Paní Elaše, máte slovo? Ano, já nahrazuji paní Konečnou. paní eh, konečnou narazuje paní Šiaby. A pana Flega. Eh, pan, pan Flego nahrazuje paní Lakival. Nebo vy odcházíte? Pan Fligo je tam? Budete hlasovat? Výborně. Takže mám Tady přesný počet kolegů. Pane Marinesku, chcete se vyjádřit? Paní Vilkunen ještě nahrazuje paní Vozenberg. Pane Marinesku, vy tady uh, nechcete dělat moji práci, nebo ověřujete to? Dobře. Dobře. Takže teď můžeme přistoupit k hlasování. Budeme hlasovat elektronicky. Co to znamená? Znamená to, že se jedná o tajné hlasování. A já bych tomu chtěla jednoduše poznamenat, že budeme hlasovat. Máme dva kandidáty. Zelené tlačítko je za pana Amerikse, tím hlasujete pro pana Amerikse. Takže zelené tlačítko pan Amerix a paní Lešanto eh, zase červené tlačítko. A pokud nevíte, tak tam máte také bílé tlačítko, které znamená, že jste se zdrželi hlasování. Ale to se potom do výsledku nezapočítává. Takže znovu, eh, zelené tlačítko, pan Amerix, červené tlačítko. Paní Lechante. Jste připraveni? Můžeme? Pane Rike, jste připraven? Máme vaš, eh, váš souhlas? Dobře. Takže můžete hlasovat. Opakuji, zelené tlačítko pan Amerix, červené tlačítko paní Lešante. Confirm le vote est... Končím hlasování. A opakuji, zelené tlačítko eh, byl pan Amerik, získal 34 hlasů a paní Lechante získala 9 hlasů. Takže bych poprosila pana Amerikse, aby se přišel posadit za námi tady dopředu. Budete eh, tady nově jako třetí místo předseda výboru. Blahopřeji. Allez, sans perdre de temps, nous passons. Takže nebudeme ztrácet čas a půjdeme dále. Dostáváme se k bodu 6 a 7 což je návrh Evropského parlamentu a Rady, který zmocňuje Německo eh, k tomu, aby pozměnilo svoji bilaterální dohodu existující v oblasti silniční dopravy eh, se Švýcarskem s cílem umožnit eh, poskytování služby kabotáže během mezinárodní silniční dopravy, přepravy cestujících, autobusy a autokary v pohraničních oblastech mezi těmito dvěma zeměmi. Spravodajem je tady pan Feber, Ferber, takže budeme projednávat tyto dva návrhy rozhodnutí společně. Jde o e, tedy zmocnění Německa a také Itálie, aby pozměnili, respektive uzavřeli tyto e, bilaterální dohody se Švýcarskem. Připomínám, že u obou návrhů máme stejného zpravodaje, i stínové zpravodaje. Budeme tedy projednávat nyní společně a já hned předávám slovo panu Ferberovi. Máte slovo na pět minut. Poté dostanou slovo stínoví zpravodajové a pan Fermer to potom uzavře. Takže prosím, máte slovo pět minut. Ich hoffe, ich kürzer machen als äh, fünf Velmi stručně. Zvládnu to ještě rychleji než za pět minut. Je to samozřejmě důležité téma, které souvisí s mojí domovinou, s Německem, ale není to příliš komplikované. Na základě této dohody Itálie se bude moci dohodnout se Švýcarskem, tak aby se povolily tyto služby. A ta další se týká pozměnění bilaterální dohody mezi Německem a Švýcarskem. Čili to se váže k přeshraničním regionům a cílem je zlepšit přeshraniční dopravu, což pomůže místním obyvatelům a těm, kdo dojíždí za prací. Od Lisabonské smlouvy je tohle evropská kompetence, ale před Lisabonskou smlouvou existovaly jiná uspořádání v oblasti kabotáže, například mezi Francií a Švýcarskem. Ale tady jde o to, že se snažíme přizpůsobit tu německo-švýcarskou dohodu a uzavřít dohodu mezi Itálií a Švýcarskem. Čili v těch zprávách jde o to, abychom předešli jakýmkoliv poškozením nerovnováhách v hospodářské soutěži, aby docházelo k rovnému zacházení se všemi subjekty. A tohle má připravit půdu pro vyjednávání. Takže v červnu jsme měli pozici rady, byly, pak byly provedeny nějaké právní změny. Já myslím, že z obsahového hlediska to nemusíme měnit. Předložili jsme jen pozměňovací návrh k právnímu základu Ale výbor Jury k tomu, se k tomu musí eh, vyjádřit za parlament formou dopisu. Já doufám, že se tak stane. Samozřejmě, když se právní experti snaží na něčem dohodnout, tak je to vždycky trochu ošemetné, ale myslím, že já doufám, že to vyjde. Takže změna, úprava právního základu. Bylo by dobré, abychom dospěli k nějakému zjednodušenému postupu s radou, abychom to byli schopni implementovat tímto způsobem. Děkuji, pan Danielson. Děkuji. Využiji možnosti hovořit švédsky. Děkuji zpravodaji za odvedenou práci. Jak uvedl, jedná se o zásadní otázku, nikoli však komplikovanou. Je to, důle, je to důležité pro vnitřní trh, zaměstnanost a hospodářský růst. Je důležité, aby Evropská unie a členské státy udržovaly dobré vztahy se sousedními státy, zejména tedy s těmi, které jsou přímo na našich hranicích, takže Německo, Itálie, Švýcarsko. Bylo by dobré, aby mezi nimi byla dobrá například i autobusová spojení, aby ti, kdo žijí v příhraničních oblastech, z toho mohli těžit a proto by bylo dobré, aby to prošlo, aby to bylo schváleno co nejrychleji a aby přitom nedocházelo k jakékoliv diskriminaci evropských operátorů a samozřejmě musí také existovat eh, dobré pracovní podmínky a předcházet různým problémům s konkurencí. Děkuji, já budu hovořit španělsky. První, co bych chtěl říci, by bylo pogratulovat panu zpravodaji za jeho práci. Myslím si, že obě, obě ty návrhy o kabotáži jsou velice zajímavé. A také bych chtěl zdůraznit, že je důležité se zajistit, aby oba dvě, obě dvě dohody byly v souladu s evropskou legislativou, což je poměrně logické, ale je důležité to zmínit. Dohody mezi oběmi, oběma členskými státy se Švýcarskem musí zaručit, že bude dále dobře fungovat vnitřní trh a zároveň přinášet příležitosti spotřebitelům i dopravcům. Zároveň je důležité, aby nedocházela k diskriminaci mezi dopravci a Evropskou unii a nedošlo k narušení hospodářské soutěži. Myslím, že to je poměrně pravděpodobné, takže gratuluji panu zpravodajovi. A nyní mám slovo já, jakožto spolu zpravodajka. Děkuji vám, pane Weber, za vaši práci. Co je důležité vypíchnout z tohoto textu? Snažíme se ukázat, že tato zpráva vychází vstříc tomu základnímu cíli, a to je, jak posílit přeshraniční dopravu mezi Itálií, Švýcarskem a mezi Švýcarskem a Německem. A přitom, abychom udrželi také veškerou naši efektivitu, například v oblasti sociálního dumpingu. Víte, že sociální dumping je často tím eh, základním problémem, který pak často otráví jaksi různé evropské projekty. Takže je to rozhodně něco, co můžeme pod, podpořit. Vidíte, já jsem to stihla za 48 sekund, pane Ferbe. Za ide. Je tu někdo, kdo by nahradil pana Campo A, Ah, d'accord, ok. Très bien. Dobrá. A za EKR? Ano. Markus Weber vždy zohlední všechny detaily a drobnosti ve zprávách, eh, za které zodpovídá. Ale z hlediska věcného a obsahového, vy jste se dotkla toho sociálního dumpingu, je těžké očekávat eh, od Švýcarska nějaký sociální dumping vůči Evropské unii. Takže myslím, že tady teď jde trošku o jiné otázky a můžeme eh, zprávu plně podpořit. Paní Kondora, Zague. Děkuji. Blahopřeji k oběma návrhům. Jsou skvělé a my podpoříme. Jsou další žádosti o slovo? Nikoliv. Takže se obracím na Evropskou komisi. Kde vás máme? Jste s námi tady už tři dny? A vůbec mi to nevadí. No to je od vás tak milé. Tak milé. Takže máte slovo. Velmi stručně chci poděkovat zpravodajovi a zejména za to, že podpořil návrh komise tak abychom umožnili Německu a Itálii dotáhnout tyto dohody o kabotáži, týká se to eh, dopravy. A jsou tu určité podmínky, to jest, že dohoda nesmí narušovat hospodářskou soutěž a nesmí také diskriminovat Nesmí to být žádná národní doložka, jak tomu říkáme v, té, v této dohodě. Zpravodaj uvedl, že se stále ještě vedou diskuze ohledně právního základu. Návrh komise navrhl článek 2 smlouvy o Evropské unii a 91 smlouvy o fungování Evropské unie. A máte pravdu, je tu určitý otazník, jestli článek 2 je nezbytný. A jakožto komise se spolehneme na stanovisko právní služby Rady a parlamentu. Důležité jen je to, aby nebylo spochybňováno, že článek 91 pro dopravu je i nadále základem tohoto rozhodnutí. Děkuji. Děkuji, pane Liežo. A nyní, pane Feber, máte slovo ještě na závěr. Můžete uzavřít um, tu vaši zprávu. Děkuji vám. Chci poděkovat všem kolegům a kolegyním, kteří se zabývali touto zprávou, i když, jak jsem již uvedl, není to až tak komplikované. Děkuji vám za podporu a chci navázat na to, to co řekl pan Zíle. Byla tu také dohoda mezi Francií a Švýcarskem. Je tu otázka sociálního dumpingu, ale i další otázky, které souvisí s kabotáží. Švýcarsko je v Schengenu, ale pak jsou tu jiné věci, které chtějí vyřešit Němci a Italové, protože máme hluboké vztahy v rámci trhu práce a je potřeba postarat se o to, aby existovaly také environmentálně vstřícné způsoby dopravy. A požadavky evropského práva jsou velmi omezené takže my nechceme, aby v těch bilaterálních dohodách docházelo k nějakým porušením. A Evropská komise znovu potrhla nutnost řídit se těmito bilaterálními dohodami. A mě to těší, jsem rád. A doufám, že post, budeme postupovat rychle. Děkuji. A připomínám, že lhuta pro pozměňovací návrhy je 18. listopadu 17 hodin. Přes Přeskoumání eh, pozměňovacích návrhů 20. ledna, bude se hlasovat 21. ledna na výboru. Všichni souhlasí, dobře, všechno jasně a my můžeme nyní pokračovat naší práci. Já vám nyní děkuji, pane Ferber. A přecházíme k výsledku výzvy za rok 2019 v rámci CEFu. A je důležité, abychom přeskoumali návrhy, které komise vybírá za účelem spolufinancování. Je nám ctí a potěšením mít v našem středu zástupce komise. Pan Olivier Siela, kde jste?

prosím, abyste nám odprezentoval tuto záležitost v omezeném rámci do deseti minut, abychom pak mohli vést rozpravu o celém projektu, o všech projektech. Děkuji, že jste se dostavil, děkuji, že, že vás máme vždycky k dispozici, kdykoliv vás potřebujeme. Takže na 10 minut máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Takže poslanci a poslankyně výboru, já vám chci předložit eh, tedy tu výzvu na, na rok 2019 a udělám to anglicky, protože to mám připraveno anglicky. Dámy a pánové, abych vám mohl představit výstup z této výzvy, tak bych na, na začátek ve stručnosti vám schrnul, čeho se týká CEF, jaké aktivity v rámci CEFu probíhají, jaká je aktuální situace a potom budeme hovořit o výsledcích. Jak tedy vidíte na slajdu, tak koridory TNT a hlavní síť patří mezi klíčové oblasti v nástroji pro propojení Evropy. Zejména se zabýváme eh, slabými místy, místy s malou průjezdností a máme také horizontální priority, které jsou důležité, jako je interoperabilita, alternativní paliva, RTMS, SESAR a tak dále. Také nás zajímá udržitelná doprava, což všechno vidíte ostatně z těch obrázků. Máme dva hlavní nástroje, to jsou ty víceleté výzvy, které se týkají zejména těch horizontálních priorit a těch koridorů. A tady máme indikativní cíl 95 rozpočtu na CEF. Potom máme výroční výzvy, o těch budu hovořit nyní. A to se týká komplexní sítě, a tam se zabýváme zejména těmi jemnějšími niancemi, koridory a menšími projekty, které jsou maximálně na tři roky. Indikativní cíl 5% jsme nyní změnili na, se nyní nachází na 3%, bude se měnit. Když se podíváme, jak probíhá implementace, tak tady vidíte různá čísla, která máme od začátku programu od roku 2014 a potom až do současné doby. Takže na začátku jsme měli téměř 30 miliard. To potom uh, se to, to se potom navazuje na finanční nástroje a rozdělila do dalších kategorií. Celá ta obálka, tam vidíte v těch zelených uh, obdélníčcích se rozděluje ještě do obecné a kohezní části. To se potom alokuje do různých pracovních programů. Ne všechno z toho bylo v tuto chvíli ještě určeno a vyplaceno. Takže v tuto chvíli máme 755 podepsaných grantů a všechny ty peníze jsou alokované, přislíbené a proplacené. Tady vidíte, jak je to procentně rozděleno. držíme se zásady use it or use it, použijte nebo o to přijdete. A to potom souvisí s tím, jak se projekty provádějí. O tom budu ještě hovořit. Tady vidíte rozdělení do různých prioritních oblastí. Vidíte jasně, jak už jsem říkal, že klíčové, klí, klíčová část našich investicí eh, se týká zejména ekologicky příznivých dopravních prostředků. Takže z těch 75, 755 akcí je větší část v železnicích, více než 15 miliard. A ty finance, těch 22,3 miliard, o kterých zatím hovoříme, je ze čtyř, je větší část celé, celkové investice 47 miliard. 70% z toho se soustředí právě v environmentálně příznivých způsobech dopravy. Teď výstupy z roku 2019. Eh, výzva končila 24. dubna, rozpočet 100 milionů a rozdělení do dvou prioritních oblastí. Za prvé hraniční, pohraniční sekce nebo příhraniční sekce což eh, a do této kategorie patřily i také mořské přístavy a obálka měla 65 milion, milionů, druhá oblast měla 35. Je to výroční výzva a tedy je to navázáno na tu komplexní síť. Když se potom podíváme na celkové výstupy z jednotlivých priorit, tak vidíte na slajdu před vámi, že 35 milionů na hluk z železnic nebyla plně rozdělena, protože jsme vybírali určité návrhy, které potom e, vyšly na 19 milionů. Ve druhé oblasti, které se tý, tam se to týkalo té komplexní sítě, příhraničí a přístavu, tak tam naopak jsme se dostali nad rámec, takže jsme se na místo 65 dostali na 97 milionů. Takže celkový výstup, to, to je ten třetí řádek, je, že se vybralo 39 projektů v objemu 117 milionů eur. A to je možné Eh, díky tomu, že můžeme mít takovou flexibilitu 20%, takže pokud má projekt vysokou přidanou hodnotu pro Evropskou unii, tak je možné do jisté míry překročit, což je možné v tomto pracovním programu. Tady vám ukážu nějaké příklady projektů, které jsme vybrali. První příklad je v prioritní oblasti železničního nebo hluku z železnic. Je to projekt, který se týká řady členských států Rakouska, Belgie, Německa, Francie, Irska, Itálie, ale také Lucemburska a Slovenska. Tady je modernizace vagónů. Osazují se takové bloky, které snižují hlučnost. A je to tedy projekt v této výzvě a myslíme si, že jsme ji pokryli poměrně širokou část eh, té prioritní oblasti v rámci CEF. Další příklady projektů, kterých se to týká. Tohle je přeshraniční železniční projekt mezi Nizozemskem a Německem s podporou 12 milionů, z celkové investice 51 milionů. Další je opět železniční projekt Tentokrát to je studijní projekt mezi eh, Rakouskem a Maďarskem. Ty studie proběhnou v příštím období eh, za celkovou částku 3,5 milionů, celková investice potom byla 6,5 připravuje se tím terén pro další období a budou probíhat další práce. Následně máme projekt, který se týká přístavu. Je to přístav Ulu na severu Finska. Provádíme tady infrastrukturní práce pro zvýšení přístupu na mořské spoje a e, zároveň je to navázáno na e, železniční spoje. Máme tady celkové investice 10 milionů a poslední projekt, který bych tady představil, je přístav Čivita Vekia v Itálii. Tady opět podporujeme modernizaci železničních spojů k přístavu, zejména v posledním úseku, která, který často je mimo provoz, často nefunguje. A jenom na závěr, paní předsedkyně, mám dva slajdy, vlastně tři které souvisí s tím, co se plánuje do blízké budoucnosti. Chci vás také informovat totiž o tom, co nás čeká v posledním roce a půl ve stávajícím víceletém finanční rámci. Jak jsem říkal na začátku, máme stále tu zásadu use it or lose it a máme projekty, které nevždy spotřebují nebo vyčerpají včas veškeré prostředky. Takže my to pečlivě, bedlivě sledujeme ve všech těch 755 projektech. Jeden po druhém ho procházíme, kontrolujeme a zjišťujeme, zda ti příjemci nejsou schopni ty peníze vyčerpat tak, aby je vrátili. Teď máme 1,4 miliard, na kterých jsme se dohodli s členskými státy od 16. října s tím, že výzva končí 26. února. Máme tady priority, které jsou před vámi na tomto slajdu. Zejména se to týká koridorů v hlavní síti. To je priorita, která od roku 2014 ještě nebyla otevřena. První výzva v obecné obálce od roku 2015 v kohezní obálce. Takže tady máme velký zájem o to, aby se právě do této priority přesměrovaly prostředky. Potom RM, ERTMS prototypy, což se týká zejména infrastruktury a parkovacích míst. Potom máme další Další priority, které jsou spíše z oblasti interoperability, je to ITS, SESAR a e, mořské spoje. To všechno by mělo správným způsobem pokryt ten zbylý čas v současném víceletém finančním rámci a zároveň nás připravit na další období. Poslední slide se týká blending facility. To je pracovní program, který pochází z dubna letošního roku s rozpočtem 200 milionů eur. Budeme díky tomu schopni kombinovat granty z CEFu s e, financováním z Evropské investiční banky a možná i s dalšími nástroji s, s podporou EFSI a možná, že i národní banky nebo soukromý sektor k tomu budou schopny přispět. Máme tady dvě hlavní priority, jednak je to ERTMS a jeho, roz, jeho rozjezd a alternativní paliva. S tím tedy eh, doufáme, že to budeme schopni spustit na přelomu listopadu a prosince letošního roku. Je to jiný způsob práce, je to spojovací nástroj, takže to bude takový program, který pokryje různé velice konkrétní priority, zároveň také flotily, respektive vozové parky, což jsou věci, které nejsme schopni v, oby, v obvyklých výzvách využít. Takže tady propojujeme různé nástroje právě v tomto nástroji. Chci poděkovat za ten čas, který jsem dostal k tomu, abych vám představil, co se tedy děje v rámci současného VFR a co se děje v současné výzvě. Děkuji. Merci beaucoup, monsieur. Děkuji vám, pane Reutere. Teď tedy hned zahájíme diskuzi. Pane Marinesku, eh, můžete hovořit jako první, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji eh, panu Reutersovi také za prezentaci. Mě by zajímalo, s jakou úrovní částek se počítá, jaké částky plánujete získat z těch projektů, které nebyly implementovány a kterých zemí se to týká. U kterých zemí hrozí, že nějaké projekty nebudou implementovány a nedostanou tedy peníze. Také by mě zajímalo, zda tady máme nějaký rozdíl eh, mezi Fondem, fondem soudržnosti a eh, Fondem CEF. A potom za druhé, zaznamenal jsem, že bylo provedeno několik studií, velký počet studií v rámci této výzvy pro předkládání návrhů. A zajímalo by mne, kdy ty studie budou eh, provedeny v praxi. Kdy? Hodně se o tom hovořilo, když jsme eh, vyjednávali o nástroji CEF a parlament by tedy chtěl, aby studie rozhodně byly v blízké budoucnosti implementovány. Nechceme takové studie, které se nikdy v budoucnu nepoužijí a potom pouze plítváme prostředky. Děkuji. Děkuji, pane Marinesku. Dále pan Danielson, prosím. Děkuji. Děkuji také za prezentaci. Já jsem vlastně chtěl položit eh, stejnou otázku jako pan eh, Marinesku, tu první otázku, to znamená, o kterých projektů a kterým zemím hrozí, že přijdou o peníze, že tam nějaké eh, projekty implementovány nebudou. Týká se to zásady uh, lose it, use it or lose it. A také by mě zajímalo, jaké hlavní důvody podle komise vedou k tomu, že uh, země nepoužívají prostředky, které pro ně byly vyčleněny, že ty projekty nejsou implementovány. To je tedy má otázka a plně souhlasím s tou zásadou na příští rok, to znamená že se budete snažit, aby eh, se projekty kombinovaly. Děkuji. Děkuji, pan Bozadias. Děkuji, paní předsedkyně. Já také budu hovořit španělsky. V první řadě bych chtěl poděkovat za toto vystoupení, za vaší prezentaci. A více než takovou otázku bych se spíš chtěl tak zamyslet otevřeně abych vás upozornil možná na to, jak je důležité a jak je nezbytné rozvíjet ty spoje více než jiné detaily. Jak někteří kolegové už říkali, tak v minulý týden jsme byli ve svých členských státech, měli jsme ten Tyrkisový týden a já jsem se vyskytl v jedné z nejizolovanějších oblastí Evropy v Extremaduře. Byl jsem v Meridě, což je hlavní město toho regionu. A je to, nebo dříve v, v období Starého Říma to bylo jedno z nejlépe propojených měst, teď už tomu tak není, ale to už je tomu totiž 2000 let. A od té doby se to vyvíjelo spíše opačným směrem a asi víme, že to je jeden z regionů, který je nyní mezi těmi nejvíce izolovanými. Uh, ať už je, jde o železnice nebo jiné typy spojů. A sousedí přímo s Portugalskem, kde je ta situace zase trošku jiná. Merida a celá Extremadura jsou takový vlak o studii, říkáme ve Španělsku, protože trpí důsledky svého umístění, není propojená a díky tomu, nebo kvůli tomu, je tam potom celý celá ta oblast zasažená i po ekonomické stránce a je tam nízká kvalita života, nízká úroveň života. Takže místní občané, já jsem si je vyslechl, je tam i řada Portugalců, se kterými jsem hovořil, a já bych chtěl upozornit komisi, že tady je nezbytné takové oblasti propojovat, že tam je potřeba zavádět nové spoje, protože to je nejenom v rámci našeho státu, ale je to i propojení s vedlejším sousedním státem s Portugalskem. A vlastně to má potom návaznost na celou Evropu, protože to je propojení jihu se, zbyt, se zbytkem Evropské unie. Takže já nemám žádné otázky, ale chci jenom na tento problém upozornit. Chci, abyste si uvědomili, že často nemusíme vylepšovat existující projekty, ale často musíme jisté místa prostě jednoduše propojit, protože toto je místo, které v době starého Říma bylo krásně propojené, nyní tomu už tak není. Nicméně v každém případě vám chci pogratulovat k vaší práci. Děkuji. Pane Bozadiasi, dále pan Kirian, Kiriankov. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl komisi velmi poděkovat za podrobnou prezentaci. Je rozhodně pozitivní vidět slajdy, které jsou jasné, čitelné a také stručné v těchto otázkách. A má hlavní otázka zní, jak se má CEF vyvíjet v budoucnu tak, aby chom zohlednili to, že do roku 2050 by Evropa měla být uhlíkově neutrální. A dále dostáváme ehm, dost velké spolufinancování od Evropské, finanční, od Evropské investiční banky. Také jsme hodně slyšeli o tom, že EIB financuje pouze zelené ekologické projekty a ehm, uhlíkově neutrální projekty a přesto velká část toho financování půjde do eh, projektů, které se týkají silniční dopravy a v některých případech to povede k nárůstu silniční dopravy. Z toho finančního hlediska zaznamenala jste tam nějakou změnu, pokud je o financování od EIB a e, co hodlají financovat? Rád bych, abyste se k tomu vyjádřil. A ještě jedna uh, jiná věc. Jde mi o otázku toho hluku. Vy jste zmiňoval, že se plánuje financování uh, e, pro to, abychom zlepšili ochranu proti uh, znečištění hlukem. Všude v Evropě se šíří obavy týkající se znečištění hlukem, tedy příliš velkého hluku, zvláště v městských oblastech. Máme také solidní důkazy o tom, že eh, hluk, příliš velký hluk eh, má negativní dopad na lidské zdraví a mne by zajímalo, jak se pozice v této souvislosti vyvíjí, jak hodnotíte eh, hluk v těchto projektech. Děkuji. Děkuji. Pan Robert Zile, prosím. Ano, děkuji, pane Reutersi. Děkuji vám za velmi obsáhlou a kvalitní prezentaci. Má podobnou otázku jako pan Marinesku. Mne ani tak nezajímají ty země, ale vy jste ukazoval, že 61% eh, jde do plateb a 30 něco pardon, závazky 61 a platby 35%. A my bychom rádi pochopili, co očekáváte. Domníváte se, že CEF bude mít nakonec kolik procent z obecných prostředků a prostředků na eh, soudržnosti do, kon, do konce tohoto roku. To by mě zajímalo, jaké máte očekávání, jak se bude platba vyvíjet, vyvíjet možná i na další tři roky do roku 2021 a stejně tak potom u eh, budoucího MF, MMF 20, 2021 až 2027. Na základě vaší zkušenosti ze stávajícího víceletého finančního eh, rámce očekáváte nějaké programy při předělování prostředků, tedy konkrétně pokud je o e, vyhrazené prostředky a platby, na základě očekávané dohody e, OCEF v příštím bodu MF, MMF. Děkuji, pane, e, pane Zílo, paní Kontoura. Prosím. Děkuji komisi. Děkuji za prezentaci. Já jsem se k tomu chtěla vyjádřit a také položit jednu otázku. Většina činností, eh, na které se plánuje nějaké financování, jsou, eh, je velmi zajímavá. Také zaznělo, že bychom se měli soustředit na železniční dopravu, to je někdy takto rozhodnuto z geostrategických důvodů. Například v severovýchodním Řecku se plánuje doplnit eh, chybějící spojení, ale někdy zase víme, že jsme velice vzdálení od eh, trvale udržitelné dopravy v Evropě a klimatická krize se zintenzivňuje, takže mě by zajímalo, zda si myslíme, že, realis, že je realistické, že dosáhneme uh, stanovených cílů v oblasti hlavních sítí a globálních sítí na základě stávajícího postupu, že se nám to podaří a dále. Domníváte se, že budeme schopni lépe využívat eh, udržitelná paliva v budoucnu. A dále bude to mít eh, nějaký vliv na dopravní sítě, na dopravní systémy? Podaří se nám opravdu do roku 2050 dostat na nulové emise? Prosím. Pane Rike, děkuji paní předsedkyně a děkuji také eh, komisi za prezentaci jsem, eh, myslím si, že bychom eh, si měli poblahopřát eh, z toho důvodu, že tento nástroj má velký úspěch. A mám tři otázky. První z nich se týká při nového přerozdělování těch prostředků, které se získají zpět. Zajímalo by mě, zda komise má v plánu je přidělit k nějakým specifickým cílům nebo projektům, projekt od projektu, je to možné, anebo komise ruší ty nevyužité eh, prostředky nějak eh, v rámci balíčku obecně. Například, když srovnáte proplacené prostředky a ty vyčleněné, tak zjistíte, že vám zbývá nějaké X. Prostě by mě zajímalo, zda postupujete paušálně nebo projekt od projektu. A další věc, druhá otázka. Když si vezmeme ten poslední slide, Ten eh, fond Blending Facility eh, pro smíšené projekty, to je způsob, jak získat určité prostředky v prováděcím plánu na rok 2019. A mne by zajímalo, zajímalo, zda ta částka byla stanovena na základě prostředků, které jsou eh, k dispozici, nebo na základě nutných prostředků, nebo je to věc, která probíhá pouze tak nějak intuitivně. Navíc je to něco, co se bude eh, objevovat znovu v eh, prováděcích plánech eh, na každý rok a pokud ano, tak do jaké míry? A třetí otázka. Dost mě překvapilo, jak slabé byly ty projekty, které se snaží řešit hluk ze železnice. Já si vzpomínám, že jsme na začátku hovořili o částce, která se měla vyšplhat na několik miliard eur. Měla být vyčleněna na tuto problematiku až 3 miliardy a Vzpomínám, že některé země, zvláště Německo, hodně trvaly na tom, že v této oblasti jsou opravdu velké potřeby. A teď mě opravdu velmi překvapila realita. Zjistila, zjistil jsem, že ty prostředky vlastně zmizely. A máte k tomu nějaké vysvětlení? Můžete vysvětlit, proč eh, byla přidělena tak nízká částka této problematice, která se původně hodnotila na eh, částku stonásobně vyšší? Pane Riké, ano, to je zásadní otázka, já jsem se tedy také chtěla vyjádřit. Milí kolegové, chci vám dnes říci, že nastala chvíle, kdy jsme zažili nejteplejší měsíc uh, roku planety. Měsíc říjen byl nejteplejší měsíc, který byl kdy na této planetě uh, zaznamenán. Zvláště se to týká Evropy. Když se díváme, co se děje všude v Evropě, katastrofy různého typu, reálné katastrofy, požáry, záplavy, a vidíme, Pořád to stejné. Podepsali jsme pařížskou dohodu, která není respektována. Doprava má neskutečný dopad. 30 eh, eh, výfukových plynů eh, říkáme, že do roku 2030 to má, máme mít o 50% méně CO2 a postupně budeme mít úplně, uh, úplnou neutralitu uhlíkovou. A když si podíváme na cestovní mapu, na to, co bylo uděláno, já říkám samozřejmě, že nějaké úsilí bylo vykonáno. Neříkám, že nesnažíme se investovat například více do vlaku, ale potom ten, to druhé odvětví nejdůležitější je silniční dopravy a doprava. A tam začínáme mít opravdu zásadní problémy. Kde jsou ty skutečné alternativy? Já myslím, že existují, ale přesto jsou naprosto menšinové. Vy jste teď ukazoval například říční dopravu. To je obrovské odvětví, má obrovské možnosti, ale pouze, teď je pouze takové rudimentární. Hovoří se o námořní dopravě, ehm, na mořské tedy, ale také ta říční je důležitá a i na, tom, na tom moře se musíme zaměřit a eh, využít toho. To je tedy má, tedy má první otázka, potom druhá otázka. Chtěla bych se ještě vrátit k jedné věci, a to ve vaší prezentaci chybí. Jde o to, že v Evropě teď nastala velká krize, eh, pokud je o degradaci, pokud je o eh, stárnutí infrastruktur. Například ten eh, zřícený mě, most v Janově, to byl velký šok. Když se podíváme na všechno, celou tu infrastrukturu, která stárne, ať už jde o železnice, silniční dopravu, eh, máme obrovský počet technických problémů a i tedy na té silnici jsou velké problémy. A já myslím, že mechani- nástroj pro propojení Evropy by měl reagovat na tyto každodenní problémy, měl by to mít stanoveno jako hlavní prioritu. A já to jsem to tam vůbec neviděla ve vaší prezentaci. To je tedy má druhá otázka. Zajímá mne, jak dnes reálně investujeme do eh, každodenní mobility občanů, tak, aby opravdu konkrétně viděli nějaký rozdíl, aby viděli, co my tady ve výboru pro dopravu děláme, jak měníme jejich život, protože mobilita to je pro ně zásadní aspekt jejich života. A když se na to dívám z tohoto hlediska, tak tam nic na toto téma nevidím. A třetí věc, kterou jsem chtěla zmínit, podle mne nastal nejvyšší čas na to, aby Evropská komise pochopila, že otázka dopravy musí mít eh, dopad na všechny ostatní výbory. Když se hovoří například o alternativních palivech, tak žádám komisi, aby, když se zabývá nástrojem pro prodní Evropy, tak aby eh, to zohlednila. Všichni hovoří o tom, že chceme mít ekologickou dohodu Green Deal, ale já chci zjistit, jak do toho zaintegruje eh, Evropská komise dopravu, například alternativní paliva. Plánujete už nějaký, eh, nějaký plán v oblasti vodíku, vlaky nebo vozidla, eh, které spalují vodík a chcete do toho zapojit také náš výbor? To by byl skutečný projekt. Když máme ekologickou dohodu, tak musíme zohlednit také všechny novinky, které se objevují. Například vy jste před chvílí ukazoval slide, který zmiňoval eh, digitální aspekty. Ale digitální aspekty, tam nejsou žádné skutečné investice. Já když budu chtít eh, zítra jít vlakem a potom někde vystoupit a dál pokračovat eh, na kole nebo sdílením uh, automobilu, tak tam také bychom to měli zohlednit a tam právě vstupuje do hry ta digitální uh, oblast. Takže má otázka zní a je jasná, jak chcete tyto investice nastavit tak, aby jednak reagovaly na klimatické výzvy, na digitální výzvy a zároveň, jak chcete pracovat na každodenní mobilitě lidí, našich občanů. Tak, aby eh, dostali to, co od nás očekávají. Paní Lišanto, vidím, že se hlásíte. Eh, mám vás poznamenáno, ale ještě se hlásí před vámi další kolega. Nabokov. Pane Nabokov, prosím, máte slovo. Thank you very much, Chair. Děkuji. Pan Reuters? Tady, po vaší pravici. Takže chci poděkovat za prezentaci. Ten nástroj na propojení Evropy, jeden z eh, nejuznávanějších programů v této oblasti, kterou Evropa má, protože se tím provádí eh, projekty, které jsou, mají symbolickou hodnotu pro naše společnosti. A tady hovořím jako někdo, jehož předkové pracovali na prvních železnicích v mé zemi. A teď přesně stejným způsobem díky CEFu brzy budeme svědky vlaku, které budou schopny cestovat 200 eh, km nebo 200 mil za hodinu. A to může skutečně doslova měnit osudy lidí. Vylidněné oblasti, kde není dost pracovních míst, nebo jsou tam jiné problematické podmínky, budou moci znovu přilákat občany, protože bude poměrně snadné dosáhnout z těchto oblastí do měst a obráceně díky vysokorychlostním vlakům. Takže já se táži na budoucnost tohoto mechanismu, na eh, propojení Evropy to se tam jako budoucí zpravodaj pro budoucnost uh, eh, CPR, čili politiky soudržnosti. My se spoléháme na eh, transfery těch 10 miliardů z fondu soudržnosti. Ale pokud se skutečně domníváme, že je to tak důležité, že by to mělo pokračovat, implementace tak důležitých projektů, které mají dopad také na životní prostředí, protože víme, že železnice jsou jedním z nejšetrnějších modů dopravy z hlediska eh, životního prostředí. Tak proč se to neřešilo už od samého začátku? Proč to ne, neřešit samotnými prostředky? Děkuji. Paní předsedkyně, já chci položit tři konkrétní dotazy. Takže za prvé ochrana před hlukem u nákladní dopravy proč nebylo vyčleněno více prostředků na tyto programy? Jaký by mohl být dopad na konkurenceschopnost? Třeba z hlediska ehm, kontraktu na stavbu silnic, třeba v Německu. Velmi často je tohle úzké místo. Firmy by raději stavěly silnice, protože snadněji dosáhnou na prostředky, než v případě železnic. A železniční síť ehm, má stále velké mezery. Samozřejmě, že přeshraniční iniciativy jsou náročné, ale musíme udržet tempo. A pak otázka elektrifikace. Zejména v některých oblastech, kde jsou jen krátké úseky, které je potřeba ještě elektrifikovat, tak by to hodně přispělo k ozelenění naše, naší ekonomiky jednoduchým krokem. Děkuji. Chci poděkovat za prezentaci a chci poděkovat komisi, že klade důvod důraz i na přeshraniční spoje, protože mezi Španělskem a Francií máme konkrétní projekt, který velice pomáhá eh, a my vlastně tím jsme schopni spolupracovat, jsme schopni lépe koordinovat naší spolupráci. To, co říkal pan Balce a to je nepropojenost některých španělských oblastí. To chci zdůraznit eh, a já si myslím, že je důležité eh, například pracovat na koridoru v Kantabri ve středomorské oblasti a existují i další oblasti, které jsou na jihu Evropy, které to potřebují také. Děkuji. Paní Lešanté, teď je řada na vás. Děkuji, paní předsedkyně. vašemu příspěvku bych chtěla navázat na otázku mobility. Vy jste hovořila mm, například té, eh, tom katastrofickému zřícení mostu. Je důležité, abychom skutečně investovali do těchto infrastruktur, zejména eh, těch silničních. Mám různé příklady mostů, podle La Galiot například, který slouží i pro cyklisty a pěší. A je potřeba ho úplně zrekonstruovat, a to velice rychle. Ale přitom už deset let v podstatě přetrvává situace, kdy nejsme schopni v tom pokročit. Proč? Protože je to na místě, kde existuje určitý statut ochrany životního prostředí nějakých eh, živočichů, kteří tam žijí. A další důležitá témata, která se musí zohledňovat. Nicméně, vzhledem k tomu, jak je to naléhavé, tak je důležité zohlednit prostě otázku bezpečnosti, ohr, možnosti ohrožení lidí, tak abychom postoupili s tímto projektem nad rámec eh, prostě eh, ochrany několika živočichů. Ale pozor, musí, musíme dávat pozor, protože protože to je, jakýkoliv živočich může být nesmírně důležitý pro naše životní prostředí. Takže já se omlouvám mnoho otázek na vás a málo času. Děkuji. Já myslím, že tady se opakovala témata některá a já bych se rád vyjádřil právě k těm věcem, která zaznívala znovu a znovu. Vy, pane Marinesku, se jste ptal na jak si, míru využití do rozpočtu a jestli je eh, tu, jsou tu rozdíly mezi těmi jednotlivými obálkami kohezní a když se podíváme na zpětné toky některých projektů, tak ty jsou vyvážené mezi těmito různými um, částmi rozpočtu, tím, že některé, uh, některé země samozřejmě si vedou lépe. A co je důležité, je, že hlavní otázka kterou vidíme při implementaci projektu, které ved, naráží na prodlevy, je buď otázka licencování, otázka povolení, a nebo čili například environmentální licence a to pak vede ke spožděním, anebo otázka zakázek, které jsou potom často spochybňovány a to celou věc protahuje dál. Ehm, a, a mm, to bych řekl také panu Rikemu, my to skutečně eh, posuzujeme projekt od projektu individuálně podle jednotlivých opatření a milníků, které jsou v těch eh, grantových dohodách. A když je zřejmé, že ty peníze nebudou včas využity, no tak pak se vrátí do rozpočtu. A to probá, probíhá konsenzuálním způsobem, protože se musí grantová dohoda mm, uspůsobit a znovu podepsat. Takže je to v podstatě se souhlasem příjemců a členských států. Tyto peníze pak tečou zpátky do rozpočtu. Jak se nám daří tentokrát v tomto kole oproti předchozím? Dřív byl eh, ten rozpočet pouze 8 miliard. 20% z toho bylo opět, eh, se opět tedy vracelo zpátky. A teď máme 14 miliard 1,4 miliard, to je poměrně malá částka. Možná, že eh, tu budou opět nějaké zpětné toky do rozpočtu, ale relativně to bude méně než posledně. Možná stěží polovina. 10%, možná méně než 10%. Takže tentokrát se nám daří daleko lépe, což je také logické, protože zralost těch projektů je vyšší v členské státy s tím mají více zkušeností i v zemích soudržnosti. Ať už jsou to kohezní nebo nekohezní země, tak některým se daří lépe než jiným. Obecně všechny země mají některé spožděné projekty. Nelze říci, že by vyloženě jedna země si vedla zásadně hůř nebo lépe. Není nějaká specifická země, která by na tom byla super dobře nebo super špatně. A jestli ty peníze mohou být využity včas Pane Marinesku, vy jste chtěl studie. Musí to tak být, protože období způsobilosti je až do roku 2023, čili 20 plus 3. A vzhledem k tomu, že například u projektu, které, která, které jsem představoval dnes, a tu brožuru tady najdete u, u vchodu do sálu, tak eh, v podstatě tam ten zájem byl třikrát vyšší, než kolik jsme mohli dát, takže výběrový, výběrová kritéria byla skutečně náročná. Musíme přihlédnout k zralosti toho projektu, k té maturitě. Samozřejmě, že časem budou e, nějaké studie, ale to bude až kolem roku 22 nebo možná 23 a e, to pak může vést e, k ovlivnit implementaci některých projektů v příštích letech. Takže První důležitá věc, kterou jsem chtěl říct, jsou ty zpětné toky do rozpočtu. A pak to, jak využíváme prostředky a jak budeme řešit klimatickou dimenzi, na kterou jste se ptala i vy, paní předsedkyně, a mnoho dalších poslanců. Já chci zdůraznit, že rozpočet, celkový rozpočet, tedy CEFu, máme 70% nebo 71 přesně se vynakládá na udržitelné eh, mody dopravy. Když se podíváte na téma silnic, já mm, souhlasím s tím, že je poměrně vysoký podíl silnic, ale to zahrnuje ITS, bezpečná parkoviště a také různé oblasti bezpečnosti silničního provozu. A to do toho vlastně spadá do udržitelnosti. To, co je čistě silniční infrastruktura, to je značně omezené, protože to je pouze otázka soudržnosti a pouze přeshraniční. Takže je tu striktní přístup a u příštího kola bude dokonce 75% z klimatického přihlížení k tomu klimatickému zhledisku. A to eh, se týká celého projektu EU. Pouze ITER je na 100 a CEF je potom vlastně druhá nejvyšší, druhé nejvyšší procento. Vy sama jste vyjednávala také výsledek toho druhého kola CEFu. Celkově to bude na 60% a abychom se dostali na 60% klimatického trekování, tak musí být doprava na 75%. Tím myslím jsem velmi jasně odpověděl na to, jak chceme přistoupit k těmto změnám do budoucna. A vy se mě tážete na konkrétní otázky alternativních paliv a digitalizace. Alternativní paliva se řeší už dnes. Té silniční oblasti jsou také alternativní paliva a infrastruktura, kterou jsme spolufinancovali. A máme velmi dobré uh, zkušenosti a výsledky co naš, co, což nás vede k tomu vyjednávání, kde 85% v podstatě jde na tu takzvanou tvrdou infrastrukturu, tunely, mosty a 15% na další složky. A my jsme rozhodli, že to chceme zvýšit na 40, 40%. Že zdvojnásobíme, bezmála strojnásobíme tuto část. A myslím, že to bude zároveň i odpovědí na nezbytnost eh, posilování elektrifikace u silnic a železnic a to, abychom zajistili, že další alternativní paliva jako vodík budou rovněž součástí příštího rozpočtu. Paní předsedkyně, velmi stručně mi dovolte se vyjádřit ještě k pár drobnějším, ale důležitým bodům. Pauze a paní Garcia Muñoz se ptali na přezraniční spoje. Já jsem dnes hovořil pouze o této velmi omezené roční výzvě, ale víte, že Merida je na Atlantickém koridoru a že spojení mezi Evrou a Meridou, Portugalsko-Španělsko, je klíčově důležité. To první implementační rozhodnutí o TNT se týká právě tohoto spoje s tím, že pokud se pan Marinesku táže, co stále sledujete z hlediska těch zpětných toků, tak toto je přesně to, co, eh, na co dáváme pozor. Jestli ty peníze, které budou dány Portugalsku, budou využity včas a jestli bude ten projekt implementovan. Důležité je, že je důležité prostě propojit Lisabon s Madridem železnicí. To nemůžeme ponechat pouze, nemůžeme to ponechat pouze nákladní dopravu. Plán tu je, peníze byly dány k dispozici, a teď sledujeme, jak bude tento projekt uskutečněn. A pokud nebude realizován teď, tak jestli by mohl proběhnout na základě dalšího, v dalším víceletém rámci, protože občané samozřejmě si zaslouží tato spojení, není to jen Merida, ale většina těch projektů je přeshraničních a občané to očekávají. Rovněž tím odpovídám na vaši otázku co dělat s údržbou a mosty. Musíme být obezřetní. Buď přihlížíme ke klimatu a podporujeme vodní cesty, alternativní paliva, anebo budeme víc financovat silnice. Nemůžeme dělat obojí zároveň. Takže pokud budeme se snažit nahrazovat například zastaralé mosty, tak pak ty částky půjdou nahoru a my nemůžeme. My to nemůžeme dělat ale můžeme dělat jiné věci. Probíhá například výzkum eh, ohledně údržby, jak může probíhat údržba, zvažovat standardy, náhrada infrastruktury. To by byla možnost v některých případech. Údržba, to by naprosto uh, nafouklo náš rozpočet. Někdo říká, že rozpočet je malý. No co s takovou malou částkou můžeme dělat? pokud ji nekoncentrujeme velmi úzce. A my se skutečně snažíme zaměřit na přeshraniční, velmi jasně klimaticky uh, uvědomělé projekty. A nemůžeme přitom zohledňovat úplně všechny věci, jako třeba údržbu. Um, dále hluk, železniční hluk. Děláme to už po třetí. Ve všech těch krocích nahrazujeme čtvrtinu celé flotily vagónů v Evropské unii. To není úplně ne, ne, zanedbatelné. A přesunujeme se k méně znečišťujícím eh, vozům, čili z toho hlukového hlediska. A tímto můžeme potom zvrátit, že už tam nepůjdou grantové prvky do toho, ale o zbytek se postará trh, protože je to už naprosto jasné. A pak ty některé poplatky a tak dále, to určitě. Pane Zíle, budeme připraveni na příští víceletý rámec? Já myslím, jak jsem vysvětlil, že ano, protože tento rozpočet využijeme mnohem efektivněji než v tom předchozím kole a příště to bude ještě lepší, protože všechny projekty v tomto víceletém rámci mají pořád ještě některá, pořád u nich jsou spoždění, ale jakmile proběhne ten povolovací proces, tak pak už to všechno bude v běhu. Takže, pane Novakov, budeme potřebovat podporu přeshraničních projektů, protože je to pořád stejné, členské státy to vynaloží na národní projekty. A když bude chybět náš příspěvek, tak tím neprosadíme dokončení přeshraničních projektů. A protože už budou v podstatě probíhat, tak budeme vědět daleko jasněji, než kolik bude potřeba, daleko víc, než kolik je v rozpočtu. Ale zaměříme se na peníze, na prostředky, které máme. A tím jsem, myslím, již vyčerpal většinu otázek. Ještě to se to snažím rychle projet, ale ano, myslím, že musím skončit, protože jinak už opravdu těžce překročím vymezený čas. Děkuji, pane Reuters, za to, že jste nám tu jak si představil toto panorama situace a teď musíme počkat na druhé kolo nástroje pro propojení Evropy. Máte pravdu, vynaložili jsme hodně úsilí, ale stále ještě zbývá urazit tolik cesty k tomu, abychom dosáhli našeho cíle. Máte pravdu, bude zapotřebí, aby naše reálné cíle v klimatických, klimatické oblasti byly řešeny společně s tou vazbou eh, na digitalizaci a já myslím, že bude třeba, aby komise uplatnila nové metody, aby se ukázalo občanům, že ty prostředky jsou k dispozici. A to je velký problém. Vy to víte, kolegové, že je to ve službě občanům. Kdo to ví? Kdo o tom ví? Nikdo o tom neví. <laughs> Takže tady je problém osvěty, informace, která by se měla dostat veřejnosti. Že jsme investovali víc tady do těch kol a do toho a do toho, aby si občané uvědomili, že to všechno je díky Evropě, takže na tom musíme také pracovat, aby tyto informace byly veřejně dostupné, aby lidé věděli, jak se o ně staráme. Já bych k tomu jenom dodal. Rád bych zdůraznil, že my jsme taky mezi komisí a parlamentem a spolupracujeme na obě strany velice intenzivně, neustále prezentujeme pokaždé, když máme novou výzvu, tak prezentujeme výsledky, ale jak jsem říkal, máme 755 projektů a čas, řada z nich je právě ve vašich volebních okrscích, takže pokud potřebujete informace nebo podporu, tak my vám ji rádi dáme i v rámci ENEAS, takže my s vámi můžeme komunikovat a snaž, Pomůžeme vám i předat občanům informace o tom, co se děje s jejich penězi a jak to všechno probíhá. V tom se snažíme hovořit velice jasně, takže to je možná odpověď na vaší eh, žádost, abychom komunikovali. Já vám nabízím pomocnou ruku i právě v tomto výboru. Děkuji, pane Reutersi, děkuji vám také za vaši spolupráci, která je trvalá a velmi přátelská. Budeme v tomto způsobu pokračovat také v nadcházejících měsících. Děkuji vám tedy a budeme pokračovat v našem programu. Děkuji ještě jednou panu Reutersovi. Přejdeme tedy dále a dostáváme se k prezentaci studie, která se týká dopadu eh, nadměrné turistiky a eh, možná reakce v podobě nových politik. Pokud je o tuto otázku, <clears throat> je velmi důležité poznamenat, že nesmíme podceňovat tento termín, který se používá. My tomu říkáme nadměrná turistika nebo příliš čilý turistický ruch. A to je definováno následovně. Je to situace, v rámci níž dopad cestovního ruchu v některých oblastech a některých místech e, překonává všechny prachy, Prahy. Jednak Prah e, eh, fyzické kapacity, také ekologické kapacity. Pokud chcete odejít nebo e, hovořit, tak prosím odejděte hned. Děkuji. Říkala jsem tedy, že pokud je o nadměrnou turistiku, souvisí to s řadou problémů, a já se tedy vracím zpět k tomu přesahování Prahu. Přesahuje to eh, Prah fyzické kapacity, ekologické, sociální, hospodářské, psychologické i politické. A tato studie by nám chtěla eh, lépe eh, pomoci lépe pochopit tento nový fenomén nadměrné turistiky a také nastínuje některé otázky, protože se nabízí možnost přijímat nové politiky, abychom to celé zasadili do rámce a omezili negativní dopady. Chci velice poděkovat našim hostům Máme tady pana Paula Peterse. Děkuji vám za to, že jste se dostavil na náš výbor. Jste profesorem, který se zabývá cestovním ruchem na uh, univerzitě v Radě. A dále je tady pan Claude Milano, který se uh, na univerzitě v Lejdě a Barcelonské un- univerzitě zabývá antropologií a cestovním ruchem. Děkuji vám za to, že jste přijeli. Vy jste autorem této studie, takže dostanete každý uh, Vím, že je to krátké, ale je to tak, dostanete každý 6 minut. A hlavní otázka, kterou nesmíme ztrácet ze zřetele, je, jak nadměrná turistika zabíjí některé oblasti. Protože máme města, kde, některé, kde občané žádají, aby tam už turisté nejezdili. Takže jak to udělat, aby nadměrná turistika nevedla k přílišnému ničení přírody a životního prostředí, protože jinak budeme potřebovat spoustu let na to, abychom to všechno vrátili do normy. Má to dopady, to musíme říct si jasně, má to hospodářské dopady. A na základě tohoto fenoménu by potom eh, zmíněné oblasti mohly přijít o všechno. Takže ještě jednou vám děkuji, že jste tady a máte slovo na 6 minut, pane Peters, prosím. Okay, thank you for... Děkuji za tuto příležitost představit tuto zprávu. Mimochodem, studii jsme provedli v létě 2018. A od té doby se věci ještě trošku změnily, takže to může znamenat, že tam možná nejsou úplně aktuální informace, ty v té zprávě jednoduše nejsou zahrnuty. Dobře, teď k obsahu té prezentace. Samozřejmě udělám krátký úvod do tématu. Představím vám definice a takový přehled toho, jak nadměrný cestovní ruch zasahuje Evropu. Jak se to měří zároveň? Ukážeme vám i výsledky a řekneme něco o několika případových studiích v rámci Evropské unie a potom máme ještě nějaké závěry a doporučení pro výbor TRAN. Tak na úvod Cílem této studie je samozřejmě schromáždit informace a předat je dále a zhodnotit politická opatření a praxe, praxi, jak snižovat nebo předcházet nadměrnému cestovnímu ruchu. Jak se definuje nadměrná turistika? Je to složité. Už se provedla řada studií a těch definicí je celá řada, jsou velice rozmanité, takže my jsme to chtěli tak vytvořit nějakou zastřešující. Tady vidíte, že to je situace, kde dopad cestovního ruchu přesahuje fyzické, ekologické, sociální, ekonomické, psychologické nebo politické kapacity, respektive limity kapacit. A to je důležité, ty limity, ty Prahy. Cestovní ruch nemusí, nemusí být nadměrný pouze v případě, že se překročí všechny limity, stačí jeden. A v každé destinaci je to trochu jinak, v každé destinaci se překračuje možná něco trochu jiného. A teď se pojďme podívat na příčiny. Máme dvě hlavní události v posledních deseti letech, které k tomu přispívají a jsou důležité. Zejména je to levná a dostupná rychlá doprava. Za máme ty nízkonákladové dopravce a i spoje mezi kontinenty jsou nyní daleko levnější. A to znamená, že jakákoliv i ta nejmenší vesnička v Evropě je potenciálním trhem pro celý svět. Dříve to bylo velice lokalizované, ale v současné době už se to mnohem více rozšířilo. Druhá věc, která je tady zásadní, jsou digitální technologie, sociální média. Sociální média k čemu vedou? Některá místa dokážou nesmírně spopularizovat, takže když se začne na sociálních médiích tvrdit, že nějaká lokalita je velice zajímavá, tak si člověk časem může myslet, že je to ta nejdůležitější, nejzajímavější destinace v Evropě. A to potom má takové, takový dopad na trh. A pro některé destinace to potom má nesmírné dopady, kde je, je tam potom přelidnění a nadměrný cestovní ruch. Jsou i další faktory. Jeden velice důležitý je šíření neregulovaného ubytování pro turisty asi vás napadne Airbnb v tomto kontextu. A ten problém je, že na jednu stranu potřebujeme lepší zprávu a řízení těchto systémů, tak v tomto případě to často tak není. Často se ani nevybírají daně z tohoto ubytování. A je to neregulované, takže to potom roste bez našich zásahů. My jsme vycházeli z takového obecného modelu nadměrného cestovního ruchu, to jádro už jsem, myslím, vysvětlil. A v podstatě, když se podíváte na ten graf, tak to znamená, že dopad turistiky překračuje kapacitu pro turistiku určitým způsobem, což závisí na tom, eh, jaká kapacita je vůbec k dispozici. A z toho potom plyne nadměrný cestovní ruch a my můžeme se snažit nějak zasáhnout do těch dopadů, které tím vznikají. Po celém světě jsme v roce 2018 v létě vytipovali 105 destinací, které jsou přetížené turistikou. A v rámci toho bylo 70 v Evropě. My jsme se soustředili na Evropu více než na celý svět, takže možná, že to není úplně přesné, možná není Evropa úplně nejvíce přetížená cestovním ruchem, ale dopady mohou mít až existenční ohrožení pro některé místa. Místní obyvatelé se potom o tamtud stěhují. Často je to 70-80 místních obyvatel, kteří během deseti let opustili to místo, takže tím se to místo potom zásadním způsobem proměňuje. Přetíženost má sociální, ekonomické i environmentální dopady. A co je tady důležité, je, že obecně v tisku se hovoří o přetíženosti ve městech. Ale týká se to i přímořských oblastí, venkovských oblastí, některých historických památek a ostrovů. Tam všude může být přetíženost cestovním ruchem, takže se to určitě neomezuje jenom na velká města. Když měříme přetíženost, tak je to složité a v první řadě proto, že ta hustota e, přetížení cestovním ruchem, když to měříme na turistu, na obyvatele nebo na kilometr čtvereční, tak to se může lišit e, o 4 až 5 řádů v závislosti na dané destinaci. Na některých místech stačí jeden člověk navíc a už je přetížené. Takže vždy záleží velice na konkrétním místě, zda je tam například nějaká příroda, eh, zda je to město a tak dále, takže to je složité. Ale vytvořili jsme takový checklist pro danou destinaci a když si tedy odpovíte na všechny otázky ano, tak máte vysoké riziko přetíženosti nebo už jste přetížení cestovním ruchem. Data, která jsme nazbírali, vyplývaly ze statistik na úrovni NAC 2, protože NAC 3 už jsou spíše města. A nebylo to tak dostupné pro ty indikátory, které jsme si stanovili. A tak jsme statisticky vycházeli zejména spíše na úrovni provincií NAC 2. Podle toho zhodnocení rizika, které jsme si stanovili, jsme si potom určili celou řadu oblastí, kde je vysoké riziko nadměrného cestovního ruchu. byť to tak třeba ještě není v současné době, tady vidíte seznam. Samozřejmě, že už jsou regiony, které to riziko mají a už to přetížení eh, zažívají. Jenom abych to ukázal, ten rozsah a rozdíl mezi různými indikátory vlevo Vidíte postelo noci a jejich hustotu na kilometr čtvereční a na pravé straně vidíte ty noci a intenzity, což je měřeno na občana, na místního obyvatele. A pak vidíte ty barvy podle rizika, zelená je dobrá, červená je špatná. A tak vidíte, že ty rozdíly jsou najednou úplně jiné a že opravdu záleží na tom, kde se nacházíte a jak se to měří. Nicméně, Statisticky významné indikátory jsme identifikovali, které mají, které promlouvají do toho rizika. Například velký podíl vzhledem k HDP je, eh, pokud má cestovní ruch veliký podíl na HDP, tak je to riziko. Hustota turistů je riziko. Letecká doprava a její růst a její podíl, to všechno má vliv na dané riziko. Podíl Airbnb v celkovém nabídce ubytování je také rizikovým faktorem. Teď se podíváme na ty případové studie. Tady vidíte přehled destinací, které jsou přetížené cestovním ruchem v Evropě. Ty větší kolečka znamenají větší problém. A v každé zemi je při nejmenším jedno takové kolečko, jak vidíte. Snažili jsme se taky rovnoměrně rozdělit venkovské, přírodní, historické a městské přímořské oblasti. Z těch případových studií jsme potom zjistili, že dopady nadměrného cestovního ruchu závisí na tom, jaký typ destinace máme. Pokud je to přírodní venkovská definice, eh, destinace, tak tam máme samozřejmě ekologické riziko. Ve městech naopak máme spíše sociální problémy s místními obyvateli. A potom ta opatření, která se podnikají v těch daných lokalitách, tak tam většinou se snaží rozložit ten počet návštěvníků v čase a v prostoru. Snaží se změnit chování nebo nevhodné chování návštěvníků a také navýšit kapacitu v infrastrukturách. Ale není tady nic o růstu turiz, turismu nebo turistiky jako takové. A teď na závěr, už se blížíme, v těch případových studiích jsme také zjistili, že vlastně nemáme žádné sjednocené eh, nástroje pro monitoring. Takže nemáme způsob, jak přesně to měřit, jak to sledovat v průběhu času. A potom nějaké závěry. Dopady mohou být závažné a dokonce i existenčně ohrozující. A často je těžké to i definovat, často je těžké si toho všimnout, protože to je úzce propojeno s destinací. Eh, máme tady ten poměr mezi růstem a kapacitou a potom nízká cena má veliký dopad také na nárůst pře, přehnaného cestovního ruchu. A na závěr nějaká doporučení. Asi bychom měli být systematičtější ve výzkumu. Rozhodně bychom měli sbírat lepší statistiky na úrovni NAC 3. A na závěr. To poslední doporučení, které bych zmínil, je opravdu důležité. Ty, samo, ty ostatní mluví sami za sebe. A to je, že potřebujeme uh, horizontální nástroj nebo horizontální pracovní skupinu, která se bude věnovat napříč Evropskou unii otázce nadměrného cestovního ruchu z hlediska statistik i kvalitativní. Děkuji. Takže, pane eh, Pítr, si vaše poslední eh, poznámka spočívá v tom, že bychom měli vytvořit eh, pracovní skupinu. To my tady uděláme v našem výboru pro dopravu. Vytvoříme takovou pracovní skupinu a mohu vás ujistit o tom, že toto téma nadměrné turistiky bude pro nás klíčové téma. Teď dostává slovo pan Claudio Milano. Máte slovo na 6 minut. Prosím. I když můžete malinko přetáhnout jako pan Peters, prosím. <clears throat> Dobré dopoledne. Já tu prezentaci už jsme si vyslechli od pana Petrse. Ten zdůraznil ty hlavní body. A ta myšlenka byla, že on bude prezentovat a my pak budeme odpovídat na otázky. Ale uh, jak už tedy zazněla, uplynulo více než rok od, tohoto, od této zprávy a od té doby na evropské úrovni sledujeme. že sociální zájem o nadměrnou turistiku stále roste. A co to znamená? Má to vliv na to, jakým způsobem spravujeme a řídíme cestovní ruch, ale teď se opravdu můžeme pustit do debaty. Dobře, takže eh, přejdeme hned k diskuzi. Eh, jako, jako první má slovo pan Marinesku, prosím. Děkuji za tu prezentaci, děkuji paní předsedkyně. Myslím si, že ta studie skutečně byla nezbytná pro nás všechny, pro průmysl, pro všechny. Máme tedy seznam různých rizikových faktorů, které jste prezentoval. A já jsem neviděl dopad na kvalitu služeb a to si myslím, že je rizikový faktor, když máte hodně turistů, tak často nevěnujete na stejné úrovni pozornost kvalitě, protože máte klientů celou řadu a váš podnik, který prosperuje. Je to něco, co jste kontrolovali? Je to něco, čím jste se zabývali? Můžete se podělit o výsledky? Merci beaucoup, monsieur. Děkuji. Pane Marinesku, nyní pan Nýry. Köszönöm szépen eh, az előadóinknak is, és... Eh, děkuji. za prezentaci a děkuji, že jste to paní předsedkyně zařadila na program jednání. Já nebudu hovořit o všech těch otázkách, které tady jsou za dvě minuty, které mám k dispozici, ale chtěl bych se zaměřit na to, co je naším úkolem zde ve výboru. Naším úkolem je se postarat, aby lidé, kteří rozhodují, ať už jsou to místní orgány, národní vlády, ať už jsou to instituce v Bruselu, ti všichni musí chápat, že se musíme dobře skoordinovat na evropské úrovni. A potřebujeme provozovat i určitý marketing za tímto účelem, protože pokud to provedeme napříč Evropou, tak budeme mít i větší vliv. Máme velké davy v řadě měst po celé Evropě a když uděláme správnou marketingovou kampaň, tak bychom mohli lidem například navrhnout, kam jinam by se mohli vydat, do jakých jiných destinací Jedna dovoleno. Lidé totiž musí pochopit, že existují krásná města v celé Evropě. A potřebujeme skutečně cestovní ruch rozložit rovnoměrně po celém kontinentu. Ale k tomu se musíme správně skoordinovat právě na evropské úrovni. Takže udržitelný turismus a k němu i příslušnou rozpočtovou položku v sedmiletém víceletém finanční rámci, protože to potom nám umožní se skoordinovat a společně vést marketingovou kampaň na evropské úrovni A zároveň eh, paní von der Leyen ještě se úplně nerozhodla, zda za to někdo bude nést odpovědnost, za, konkrétně za cestovní ruch v rámci komise. Pan Timmermans má teď ten nový zelený úděl, tím se bude zabývat, ten Green Deal. A existují aspekty v rámci toho zeleného údělu, které se zabývají právě dopravou a cestovním ruchem. A my potřebujeme, aby byl konkrétní člověk, který se právě cestovním ruchem bude zabývat, protože to nám pomůže čelit negativním dopadům cestovního ruchu a umožní nám to zahrnout do celého procesu i místní orgány a odborníky. Díky tomu potom nebude cestovní ruch nepřítelem lidu, ale bude to způsob, jak zapojit naše občany. Děkuji. Děkuji. Pan Uliry, respektive pan Bozadias, máte slovo? Děkuji, já budu hovořit španělsky. A první, co chci říct si v první řadě, je pogratulovat panu Petersovi a panu Milanovi za prezent, k jeho prezentaci. Všichni víme, že v Evropě cestovní ruch je velkou výzvou. Čili digitalizaci, novým modelům obchodu. Thomas Cook je jasnou, jasným příkladem tím, kdy se nedokáže podnik adaptovat. Potřebujeme nové kompetence, nové modely konkurenceschopnosti, nové způsoby, jak přitáhnout turisty a naopak, eh, jak bojovat s, nadpru, s nadměrným turismem a nízkou kvalitou služeb, která je dopadem. Takže já chci poděkovat profesor, oběma profesorům za to, že zahrnují Evropskou, Evropský parlament do své studie a že se podělili i na místě, kde jsem měl tu čest předsedat mnoho let. A mě tak napadá v této souvislosti, zda když hovoříme o turismu, zda bychom se neměli zasadit zejména o kvalitu spíše než o kvalitu o kvantitu. Úspěchy v oblasti cestovního ruchu fungují jenom proto, že jsme provedli změny v infrastruktuře, v politice a v dalších sektorech, že jsme investovali čas a peníze, zlepšili vybavení některých míst a snažili se pochopit, jak vlastně cestovní ruch funguje. Snažíme se tímto způsobem proměňovat modely, které dosud byly zavedené a zároveň hájit svoje kulturní a přírodní dědictví. Zároveň se snažíme o konkurenceschopnost a v některých regionech nyní eh, čelíme takové turistofobii. Často je to až populistické. Často bychom chtěli téměř kriminalizovat hospodářskou aktivitu v některých oblastech, ale ono to zároveň vede přece ke vzniku pracovních míst, takže to není tak jednoduché. Cestovní ruch by měl být stále příležitostí a neměli bychom se na ně dívat jako na nějakou hrozbu, pokud tedy bude na základě kvality a nikoli kvantity. Budeme se snažit o co nejvyšší kvalitu služeb a nejvyšší kvalitu toho, co nabízíme našim návštěvníkům. Takže z pohledu občanů já patřím k Renew Europe, my jsme liberálové a chceme bojovat proti turistofobii, bojovat proti těm, kteří by chtěli kriminalizovat turismus jako takový. Vidíme v tom příležitost nikoli hrozbu a myslíme si, že je nutné všechno, co s tím souvisí, zkvalitňovat. A pokud někdy je třeba snižovat počty turistů, tak tomu potřebujeme mít příslušné nástroje. A ty vždy musí vyplývat z té kvality. A teď už to uzavřu, jenom je to takové zamyšlení. My si často říkáme, že to je, že cestovní ruch je jenom letiště, restaurace, hotel a tak dále. Ale ono je to často zážitek, je to takový pocit, který si člověk odveze sebou domů. A je to něco, na co čeká celý rok na tu dovolenou, že si odpočine, že bude se svojí rodinou, že bude s přáteli a užije si to. A když se to tak zhrne, tak to je jenom zážitek. A my v dnešní době s touto studií, kterou předkládáte a s těmi myšlenkami, které tady zazněly a které musíme ještě provést, všichni jsme součástí, eh, všichni neseme tu odpovědnost za to, aby ten zážitek byl co nejlepší pro všechny turisty. Já s vámi naprosto souhlasím, jak už jsem říkal, ale musíme se vždy odpírat o kvalitu, nikoli o kvantitu. A teď už to uzavřu. Chci vám jenom ještě jednou poděkovat za tuto studii a chci vás povzbudit, abyste v té práci nadále pokračovali a přinášeli příležitost příležitosti pro všechny. Merci beaucoup. Děkuji. Pan Kov? Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. A také velmi děkuji panu profesoru Petersovi za studii, která eh, je kvalitní a založená na eh, důkazech, tedy studii eh, výzev, které sebou nese příliš čilý turistický ruch. Důležité je zaměřit se eh, na eh, obě složky, na cestu i eh, pobyt v daném místě, na dopad, jaký to má a vlastně také na dopad, <clears throat> který cestovní ruch má samotnou destinaci místo dovolené. Když se na to podíváme z tohoto hlediska, tak víme, že cestovní ruch může mít také významné dopady pozitivní, například zlepšování, budování infrastruktury a tak dále, takže není vše negativní. Když se na to podíváme, když hovoříme o výzvách Ehm, cestovního ruchu. Vy jste hovořil o problému Airbnb. <clears throat> Já se domnívám, že toto opravdu představuje velkou výzvu na trhu, na trhu eh, s bydlením. Konkrétně se to týká i eh, mého města Dublinu v Irsku. Je to opravdu i z mezinárodního hlediska velká výzva vyřešit to nějak. A myslím, že vaše diskuze o tom, jak rychle změny nastávají, byla velmi zajímavá. Změny, které například do cestovního ruchu e, přinášejí sociální média, najednou, média najednou e, eh, je nějaká destinace velmi oblíbená, jiná zase ne, takže to představuje pro země velký tlak. <clears throat> Chci vám tedy pouze poděkovat za váš příspěvek k této oblasti. Budu se těšit na písemnou verzi zprávy. A ještě pokud je o konkrétní otázky, Zajímal by mě, zda jste se uh, zabývali také otázkou udržitelné certifikace cestovního ruchu. Je to něco, co by mohla EU trochu poposunout eh, ku předu, například pokud je o společné normy ekologického cestovního ruchu, anebo je to téma příliš široké na to, abychom se do toho pustili, ale možná, že v rámci vašeho eh, výzkumu jste narazili na nějaké příklady, které by mohly být pro nás užitečné. Mohli byste šířit takovéto informace či příklady o tom, jak k cestovnímu ruchu přistupovat nějak udržitelněji. Takže ještě jednou vám děkuji i kolegovi za odvedenou práci. Děkuji, pane Kofé. Nyní paní Violo, prosím. Dobré dopoledne, paní předsedkyně. <clears throat> Zdravím také eh, pány profesory a děkuji za to, že jste se dostavili na naše zasedání. Otázka nadměrné turistiky je zajímavé a zároveň je to dost znepokojivá věc. Zatím nemáme žádnou evropskou eh, databázi, která by byla spolehlivá a eh, přinášela informace o turistických pohybech externích i interních. Nemáme vlastně žádnou koordinovanou politiku na toto téma um, máme určité informace vědecké, ale já, když na to dívám, tak vidím, že údaje o e, Airbnb nejsou příliš e, uspokojivé. Chybí také vnitrostátní politiky na toto téma. My v rámci výboru bychom mohli požádat o e, vyšší prostředky, které bychom přidělili na toto téma. A Nadměrná turistika také eh, vede k tomu, že jsou přehlceny velké cestovní kan- kanceláře. Na- navrhovala se vytvoření nové pracovní skupiny, to je dobře, ale jak k tomu můžeme přispět my? Já si myslím, že zatím eh, v Evropě nikdy nebyl žádný komisař, který by se zabýval přímo eh, cestovním ruchem. Možná, že by se tím komise mohla doplnit. A navíc, právě turistika vede v Evropě k obrovským ziskům Neapol, Brugy eh, a další města zaznamenávají příliš čilý eh, turistický ruch a my tady ve výboru bychom se mohli tím problémem zabývat. Já si myslím, že údaje, které máme, jsou z roku 2018. Tam neby zajímalo, zda máte také nějaké aktuálnější údaje či další aspekty, které byste chtěli vypíchnout, něco nového, co se od té doby objevilo. Děkuji. Děkuji, prosím, snažte se respektovat vyhrazené dvě minuty. Nyní má slovo paní Kontura. Ano, děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem chtěla poděkovat eh, oběma řečníkům, kteří vykonali opravdu velký kus užitečné práce. Představili nám tyto důležité problémy, otázku nadměrné turistiky. To se týká nejenom eh, cílových míst, ale je to také obecnější otázka, a přístup k tomuto novému fenoménu podle mne je problematický. Musíme k tomu přistupovat eh, velmi obezřetně. Vy například eh, jste tam v prezentaci měli jednu fotografii eh, z Řecka, ale to místo, které tam ukazujete, mohu vám říci, nemá žádný problém s přílišnou turistikou, protože já jsem eh, působila jako ministr, v Řecku jako ministrině pro cestovní ruch. Je to místo, kde eh, turisti jezdí celý rok. A někdy, když se věci eh, prezentují negativně, tak je to spíše z toho důvodu, že nejsou k dispozici kvalitní údaje. Zástupci tohoto ostrova často prezentovali situaci negativně a obecně si myslím, že když budeme ukazovat prstem na nějaké konkrétní místo, tak to není eh, příliš dobrý postup. Když jste ukazoval ten seznam 15 míst, kde je, ve, kde je cestovní ruch velice čilý, tak jste, jste tam zmiňovali Pelopones. A my se za poslední čtyři roky snažíme Pelopones, Pelopon, Pelopones ukazovat jako eh, perspektivní destinaci, protože má velký potenciál ještě rozvoje a eh, myslím si tedy, že to tam nepatří. My, když budeme studovat tuto eh, otázku, musíme vycházet ze statistických údajů. Cestovní ruch to je navíc věc, která se velmi rychle vyvíjí. Vy jste říkal, že bylo identifikováno 115 destinací, které čelí tomuto problému nadměrné turistiky, ale zároveň nejsou stanovena jasná kritéria. To je podle mě takový nedostatek vaší studie. Měli bychom eh, podle mě vytvořit nějaký pilotní projekt eh, s vaší pomocí, to by byl takový první krok, pomocí něhož bychom si udělali přesnější představu, v čem přesně spočívá tento problém nadměrné turistiky, protože ta pracovní skupina Task Force – Eh, ta byla navržena, ano, paní předsedkyně se o tom zmiňovala. My jsme tady v rámci výboru vytvořili takovou pracovní skupinu, která by se mohla snažit to nějak spravovat nebo řídit situaci v této oblasti. A zároveň mohu říci, že náš výbor požádal eh, paní komisařku van der Leyen, aby na komisi vyčlenila eh, prostředky na cestovní ruch a dopravu takovém případě by pro nás bylo snadnější s Evropskou komisí v této věci spolupracovat. A návrh, který jsme předkládali, spočíval v tom, že bychom měli mít nějaký globální mechanismus e, řízení této otázky na úrovni EU, což by bylo podle mne nejlepší, nejlepší způsob, jak eh, postupovat, protože máme nadměrnou turistiku, což je ale celoevropský fenomén a my bychom k tomu tedy tímto způsobem také měli přistupovat, stejně jako k ostatním otázkám bezpečnosti, migrace nebo klimatické krize. Takže podle mě je to fenomén, na který musíme nahlížet eh, globálně. Paní Kontoro, Kontoro děkuji vám. Já teď musím zkrátit čas řečníku na minutu a půl, protože jiní kolegové využili čas ostatních eh, řečníků, takže teď se omlouvám, ale musím to zkrátit a slovo má pan eh, Flegol. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám také za to, že jste zvolila a zařadila toto e, důležité téma na náš pořad jednání. Já pocházím z Istrie, což je nejvíce eh, rozvinuté od, eh, rozvinutá oblast eh, v Chorvatsku a znám všechna, všechny problémy nebo nebezpečí, se kterými cestovní ruch souvisí. Vždycky, když se zabýváme touto otázkou, nesmíme ztrácet ze zřetele problém nadměrné turistiky. Musíme se zaměřovat na kvalitu a ne kvantitu. Ale když se podíváte na statistiky, tak já, se, já jsem se snažil spočí, spočítat počet turistů kteří navštíví náš stát nebo město a potom to dělím eh, populaci daného města nebo dané země. Island je eh, na takovém žebříčku první, Chorvatsko druhé a potom Cinque Terre v Itálii a následuje Dubrovník na třetím místě. By tam také byly, by tam spadaly jako města. Takže opravdu je to pro Chorvatsko velmi závažný problém. Ale hovořme teď spíše eh, o řešeních a ne o problémech. Z toho důvodu jsem se zaměřil na řešení, která vy navrhujete. máme tam tři aspekty. Jednak musíme rozvíjet eh, infrastrukturu u nás, odpadní vody, silniční síť. Musíme čerpat v této souvislosti z Fondu soudržnosti, což znamená, že v dalším eh, víceletém finančním rámci bychom možná mohli vytvořit takový fond, který by toto pokrýval. Potom za druhé musí do toho zasahovat také stát. Musí zavádět opatření, pomocí nichž sníží výdaje pro eh, místní populaci, protože lidé, kteří žijí v takové oblasti, potom eh, platí mnohem více. Je to pro ně nákladnější, například bydlení pro mladé. A za třetí, Musíme lidi vést k tomu, aby e, přistoupili k digitalizaci. Digitální platformy nám mohou pomoci spravovat takový přítok, eh, příliv eh, turistů, například návštěvy některých atrakcí a tak dále. Měli bychom být schopni místním populacím pomáhat a také snižovat tlak, který to představuje pro tyto atrakce. Doufám, že se mnou můžete souhlasit. Děkuji. Pan Scott Esley, prosím. Děkuji. Děkuji za jasnou prezentaci. Pokud by všechny prezentace byly, tak, byly takto jasné, stručné a k věci, tak bychom mohli postupovat velmi efektivně a vyřešit také klimatickou uh, krizi. Takže za to vám děkuji. Jsem rád, že komise se tímto problémem zabývá a uklidňuje mě uh, situace. Když by se komise mohla podívat prostřednictvím takové čočky kterou používá na klimatickou krizi, pokud bychom se takovýma to očima mohla dívat na všechny aspekty eh, cestování a eh, cestovního ruchu, tak si myslím, že bychom nemohli klimatickou krizi vyřešit v rámci toho časového rámce, který nám stanovili vědci. Takže bych chtěl vyzvat k tomu, aby takováto práce pokračovala i v budoucnu klasický postup, klasické postupy, které eh, máme nyní, prostě jsou neudržitelné. Nebudeme moci udržet eh, nebo i nadále tolik cestovat a mít tak čilý cestovní ruch. Někdy se budeme muset vzdát našich pobřeží nebo míst, která jsou v přírodě krásná eh, a v budoucnu už pro budoucí generaci nebudou k dispozici. Když bychom se podívali na osvědčené postupy, tam, kde se eh, cestovní ruch řídí správně, kde je udržitelný, zdravý, kde funguje doprava tímto způsobem, tak to je podle mě skvělé. Skvělý postup eh, pro města a ještě jednou vám chci poděkovat za velmi jasnou prezentaci. Děkuji. Děkuji vám. Dále paní Kontura. Nevidím tam na vás dobře, omlouvám se, před chvílí jsem eh, vás přehlédla. Ano, děkuji, děkuji za prezentaci. A děkuji také, že se snažíte správně vyslovit mé příjmení, to je pozitivní, někdy se to úplně nevydaří, takže to chápu. Děkuji vám za prezentaci a velmi zajímavou studii. Já jsem chtěla zdůraznit dvě věci v této souvislosti. Jednak se tam hovořilo o tom, že je důležité zhromažďovat eh, údaje, veškeré údaje na eh, nezbytné úrovni. A vy jste zmiňoval úroveň na 3. To je opravdu důležité. Je totiž realitou, že někdy údaje, které se zhromažďují, neberou v potaz nové typy, například ubytování, a někdy příslušné údaje zase eh, neodráží realitu v dané oblasti. Takže ano, to je pravda, na tom bychom měli trvat a na tomto aspektu pracovat. Potom další věc. Chtěla jsem zmínit referendum, k kterému došlo v Benátkách. Důvod, který eh, zatím stál, je právě nadměrná turistika a Benátky si chtěli eh, získat zpět kontrolu nad svým městem. Ale nemyslím si, že bychom eh, měli mít na paměti pouze referenda, tedy tento typ přijímání rozhodnutí. Měli bychom se zaměřit také na jiné příklady ad hoc, které nám mohou pomoci. A chtěla jsem položit tady konkrétní otázku. Máte nějaké konkrétní příklady které vyplynuly ze studie a o které byste se s námi chtěli podělit, příklady, které by mohly pomoci oblastem, které se potýkají s tímto problém, nad, problémem nadměrné turistiky. Nejde samozřejmě pouze o Benátky, ale eh, bylo identifikováno i několik dalších oblastí. Děkuji vám. Děkuji. Paní Deleo. Ano, děkuji. Paní předsedkyně. Děkuji také za prezentaci. Toto je téma, které se dost eh, komplikovaně definuje, pokud je o konkrétní slova. A zároveň je to komplikované, pokud je o e, příslušná opatření. Než se dostanu ke své otázce, chtěla bych pouze zmínit jednu věc. Domnívám se, že když budeme volit slova v této věci, u této důležité otázky, měli bychom být opatrní. Například u nás, v mé zemi, jsem četla titulky, které obsahovala slova jako varování a já si myslím, že něco takového eh, nechceme. Také jste zmiňovali, že čísla, která máte k dispozici, jsou z roku 2018. A z toho důvodu má otázka zní, jak velký rozdíl tady je, respektive k čemu došlo za posledních deset měsíců v této věci. A druhá otázka. Jde mi o ten eh, seznam checklist, který jste se psali. Měl bych k tomu několik podrobností. Zvláště se to týká prvního a posledního bodu na seznamu, tedy toho, jak bychom měli eh, k tomu přistupovat, tak má odpověď je ano. Děkuji vám za prezentaci. Pokud je o doporučení, tak samozřejmě cestovní ruch je mm, ekonomickým driverem, může nějakou vesnici nebo město rozvinout, ale zároveň musí postupovat e, udržitelně. Já bych měl příklad, který jsem ovšem ve vaší studii nezaznamenal. Jde o malé městečko Halštát v Rakousku, já to chci zmínit z toho důvodu, že čísla a uh, údaje jsou velice úžasné. Sedm, má 754 obyvatel, ale zároveň milion uh, turistů za rok. To znamená 200, 2326 návštěvníků na uh, obyvatele. A potom, když to srovnáte se Salzburgem, který také zmiňoval, tak ten má pouze dva, 12 eh, návštěvníků na uh, obyvatele a ve Vídni je to pouze 4. V Salzburgu je, to, je tam 1,7 milionů uh, návštěvníků, zatímco v Hallstattu, to malé městečku, 1 milion. Já jsem chtěl zdůraznit a zmínit to, že bychom měli rozlišovat mezi uh, velkými důležitými eh, destinacemi jako Barcelona, Dubrovník nebo Benátky. Tam je samozřejmě důležité to nějak zvládat, ale zároveň nesmíme zapomínat na ta malá místa, protože ty nemají eh, dostatečný rozpočet a také musí bojovat s tím, eh, čemu v této oblasti čelí. Já si to představuji tak, že existují i další místa, další destinace v Evropě, které jsou menší, mají například méně než tisíc nebo než pět tisíc obyvatel. Měli bychom jim také pro ně vyčlenit nějaký rozpočet a mít na to projekty, protože problém je všude stejný. Také musím říci, že tato čísla jsou opravdu výjimečná. Cestovní ruch, to chci znovu zdůraznit, je velice dobrý. Hospodářský driver může pomoci eh, rozvíjet danou oblast, ale zároveň musíme mít k dispozici eh, a na paměti tato čísla, která jsou opravdu obrovská a také mohou mít eh, negativní dopad, když se na to podíváme z praxe. Děkuji, pane Olivie, máte jednu minutu. Ano, velice stručně jsme velice rádi, že probíhá tato diskuze, která je důležitá. Je to důležité pro Francie, eh, Francii, která je turistickou destinací. Je to komplexní debata, protože tam máme eh, různé příčiny a také to má různé fyzické i psychické dopady. Já se domnívám, že Evropa je takové vhodné měřítko pro to, abychom to analyzovali a vytvářeli doporučení. Samozřejmě řešení budou potom spíše eh, vnitrostátní. Měl bych k tomu dvě poznámky. Nadměrná turistika nás vede k tomu, že hovoříme o nízkonákladové turistice a já si myslím, že bychom neměli eh, zaměňovat eh, takovou turistiku obyčejných lidí s nějakým elitním eh, turismem. Spíše se musíme zaměřit na trvalé udržitelnou turistiku. A, zále, a dále bych se zaměřil na otázku platform. To zaznělo, ale nešlo se tam příliš do detailu, protože vím, že máme omezený čas, ale otázka platform souvisí s dvěma aspekty. Protože Eh, když je méně turistů, tak je potom také eh, má to dopad na daně. A my si musíme položit o, musíme si uh, podívat na aktivitu TripAdvisoru Trip, Trip Advisoru nebo Airbnb a tak dále, těchto platform z fiskálního hlediska. Musíme zajistit, aby se také příslušným způsobem účastnili a platili daně. Potom další věc týkající se platform je, jako, jak by měly být regulovány, jak bychom s nimi měli spolupracovat, tak, aby se to aby se nakonec stali takovými partnery eh, veřejných orgánů. Děkuji vám. Takže uzavírám těmi třemi velkými otázkami, které jsou pro mě za stěžení. Jednak loukost cestování. To je jeden, jedna z příčin tohoto nárůstu cestovního ruchu. Měli bychom to nějakým způsobem regulovat? To je, to je první otázka. Teď všude nám e, rostou regionální letiště a tak dále chtějí státní pomoc a tedy. Ale pak po pěti letech to končí. A loukosty eh, mezi tím mohou způsobit hodně škod. A nemluvili jsme vůbec o moři a oceánu. To má přitom velký dopad také na nadměrný cestovní ruch, že všude máme eh, některé zóny, kde to nejsou žádné lodě. To jsou doslova plovoucí ostrovy, tisíce lidí na palubě a v podstatě dochází ke znečišťování emisím. Takže by bylo možná dobré chránit jednak obyvatele, ale také předcházet té nadměrné spotřebě. Pak tu byla poznámka pana Olivieho. Problém, kterému čelíme, je, že eh, myslím, že na evropské úrovni to je přesně ta úroveň, kde by se dala řešit to sdílené eh, eh, bydlení eh, a Airbnb a tak dále. Že tady dochází k, k tomu, že místní obyvatelstvo je potom doslova přiškrcováno tímto přílivem turistů, musí se stěhovat jinam. A pokud hovoříte o takzvaném lidovém turismu, cestovním duch, du, eh, ruchu, eh, to, to prostě neexistuje. To eh, musíme rozlišovat, protože prostě jsou to někteří lidé, kteří tento fenomén živí. Ti, kdo věnují pozornost a snaží se o udržitelný cestovní ruch, to jsou často lidé, kteří právě nemají moc prostředků, a takže jedou třeba vlakem, ne tak daleko a rádi jezdí na kole. A to je něco, co se přímo nabízí, jakožto eh, přes způsob dopravy udržitelného charakteru a také ve městech. Ti turisté se rádi v klidu dívají, prohlíží si památky a tak dále. A tady se musíme zamyslet nad těmi modalitami cestovní ruchu. Bohužel, teď máte už jen 6 minut na odpověď na všechny otázky, což opravdu není mnoho, ale já doufám, že vás tu zase brzy uvidíme. Pokud se na něco nedostane, tak si to zašlem písemně. Takže prosím, máte slovo. Pane Miláno. Začal bych něčím, co by mělo být celá jasné. Když hovoříme o nadměrném eh, cestovní ruchu. Ne všechny ty problémy souvisí s turismem samotným. Proto je těžké stanovovat kritéria a najít nějaký způsob, jak měřit tuto problematiku. Protože ono to souvisí například s bydlením, s privatizací veřejných prostorů, s předspáním veřejné dopravy, s genderovou nerovností a ve všech těchto oblastech máme problémy v některých oblastech Evropy. Takže se, je to výzva na evropské úrovni, aby vznikla nějaká task force, která se bude schopna zabývat nadměrným cestovním ruchem, ale zároveň přitom zohlednit všechny ty související oblasti. Jistě, že je to eh, hybná síla hospodářského růstu, cestovní ruch, a jakožto takový, to, čeho jsme byli svědky na evropské úrovni, ale také na širší úrovni, analyzovali jsme například příbřežní města, venkovské oblasti a místa. Tak jde tu o to, že my na evropské úrovni pracujeme na tom, abychom jaksi rozšířili často v Neapoli, Kaprič a jinde tu cestovní bublinu, místa, která dřív nebyla tu, turistická. A teď jsou to nové příležitosti, nové možnosti, nová místa, kde může docházet k eh, nadměrnému cestovnímu ruchu. A čím se musíme zabývat, je přesun z nějakého exkluzivního modelu na inkluzivní model. Právě proto jsme byli svědky v Evropě takového eh, takových, takových senzacechtivých různých formulací. Ale jde o to, jak například kupní síla klesá v některých těchto místech, privatizace veřejného prostoru, znečištění, environmentální problémy na tom musíme taky pracovat. A e, co se týče těch e, e, velkých lodí, tak to také je teď narůstá a tyto námořní plavby musíme k tomu přihlížet v Evropě i globálně. A to je právě problém a výzva v současném světě. Nemůžeme používat žádnou dualistickou pozici. Už nejsou žádní turisté a místní. Třeba podívejte tady v Bruselu, všichni jsme digitální, nomádi, mezinárodní, pracující a žijeme tudíž v úplně jiné době, kdy platí jiné paradigma. Musíme si najít lepší míst, musíme tedy zajistit, abychom měli lepší místo k životu, více sociální spravedlnosti. Tyto symptomy a příčiny samozřejmě jsou všude trochu jiné. A jenom abych navázal na to, co řekl pan Peters. Asi se říká, že s turismem může, to je jako oheň. Můžete tím vařit, jako, ale také vás to může spálit. ale musíme samozřejmě přihlédnout k tomu nadměrnému cestovnímu ruchu a ke všem těm otázkám, které ovlivňují kvalitu života mm, v několika evropských městech a destinacích. Dobrá, děkuji vám. Takže předně děkuji za veškerá pozitivní, eh, pozitivní zpětnou vazbu k naší studii. Toho si cením. Měl nelže odpovědět na všechny otázky a odpovědi. Ale jedna, jedna věc, kterou chci zdůraznit ještě jednou, slyšeli jsme o nízkonákladové přepravě. To je faktor, hlavní faktor je, že v cizní kancelářích se o dopravě nikdo nebaví. Maximálně, v tom smyslu, že by měly být dodatečné kapacity, letišť, železnice a tak dále ale ne to, jak je to integrováno do našeho produktu v případě například mezikontinentální dopravy, letecky, do vaší oblasti a tak dále. Že to má různé dopady na populaci. Eh, na, a, takže tato integrace je není úplně dotažená dobře v dopravě se často také vůbec nepřihlíží k cestovnímu ruchu. Takže tady musíme zajistit, aby se něco stalo. Další důležitá otázka je o tom, že nadměrný cestovní ruch v konečném důsledku je otázka zprávy, musí se k tomu přiblížit na, i na mikro, přihlížet i na mikroúrovni. My vám nemůžeme dát nějaký paušální recept, že když udělá, budete dělat to a to, tak už nebudete nikdy mít problémy. Ale potřebu, je zapotřebí, abyste měli prostředky pro tu zprávu a takový vývoj, takové věci jako Airbnb, Uber a td. Tyto sociální platformy, sdílená ekonomika, často pak ztrácíme schopnost vůbec jakýmkoliv způsobem vládnou regulovat. Když máte jenom Airbnb, tak nemůžeme vůbec chránit populaci před různými formami tohoto, těchto negativních jevů. Takže já myslím, že to je poučení, které z toho vyplývá. A pak tedy chudí lidé, kteří žijí v přeplněných zónách. Takže se musí e, zabývat všemi těm, musí čelit všem těm negativním účinkům a přitom nemohou cestovat nebo pouze lokálně a udržitelně. Vlastně to jsou turisti budoucnosti, pokud nechceme dělat problémy, ale přitom to samozřejmě souvisí s otázkou příjmu. Ti, kdo cestují z Austrálie do Evropy, letají, tak platí daleko méně daní, než ti, kdo jezdí vlakem z jednoho evropského města do druhého nad tím se musíme zamýšlet. Tady je nějaký problém z hlediska rovnoprávnosti. To je další aspekt a rovněž souvisí s nadměrným cestovním ruchem. Je to otázka tohoto nízkonákladového jevu. Dobrá, já myslím, že můžeme, pot, že to zaslouží potlesk. Děkujeme vám. A ne, jen tak vám to neprojde, protože samozřejmě se budete účastnit i práce na té task force. Děkuji vám za vaši studii a budeme pokračovat dál, protože budeme muset v nějaký moment na toto téma rozhodnout, musí to, bude muset to vzejít nějaká legislativní norma. Ale je důležité, aby budoucí cestovní rok byl také šetrný vůči životnímu prostředí. A jistě je to částečně ekonomická záležitost, ale mám mnoho přesahů. Děkuji kolegové. Takže pořád tu máme velká témata 14.30 s paní Elizabetou Běnkovskou. Budeme se zaměřovat pro, s problematikou Tomase Kuka a sejdeme se tu znovu ve 14.30 a mezi tím vám přeji dobrou chuť, děkujeme tlumočníkům za schovývalost, že tu setrvali o pár minut déle. Děkuji.